Nedostali jsme žádné připomínky ani žádné návrhy na změny. Konec ohledně úter, u, um, úterka zelení by si přáli, aby tady bylo prohlášení Komise a Rady ohledně vyjednávání Evropské rady o evropské krizi, aby to bylo zapracováno do zítřejšího programu, aby to bylo 15 hodin. Prosím. Eh, skupinu zelených, aby nám předložila eh, vši, vši, eh, tento návrh, aby nám to trošičku rozšířila. Děkuji mnohokrát za to, že jste mi udělali slovo. Já se domnívám, a my jsme se, se snažili toto také krátkodobě odhlasovat. Já se domnívám, že po tom smutném závěru týdne v Bruselu parlament by neměl být stranou ohledně této diskuze kolem krize. Neměli bychom vyčkávat až do čtvrtka, pokud o tom bude přinesena zpráva či nikoliv. Měli bychom naléhavě jednat. Celý konec týdne jsem byla v Bruselu a snažila jsem se sledovat v každé fázi toto jednání a je zvláštní, že summit eh, se konal po 14-denním spoždění eh, a nebyl schopen přijmout rozhodnutí. Čím víc máme summitům, tím pravděpodobně je horší schopnost se sjednotit a tím hlubší je pravděpodobně krize a eh, tím hlubší je také politická krize mezi jednotlivými představiteli vlád. Pozice parlamentu je jednoznačná, a to velice. A myslím si, že bychom eh, měli vystoupit, protože je to velice důležité pro naše občany. Měli bychom vysvětlit naši eh, pozici, eh, měli bychom otevřeně hovořit. Proto si myslím, že zítra bychom odpoledne měli mít možnost se vyjádřit k otázkám tohoto samitu. Pan předseda Schulz. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že velice důležité, abychom se nejen dozvěděli ve čtvrtek, co se odehrálo, ale abychom ještě jednou jednoznačně vyjádřili stanovisko parlamentu. Co se týče postupu, navrhl bych, abychom eh, měli kolečko eh, jednotlivých frakcí, které by jednoznačně vyjádřily svoje stanovisko a tak by tento signál byl vyslán směrem na adresu rady. Tento návrh podporuji. Eh, rozumím, tedy návrh je jasný, rovněž je jasně naformulovaný. Bude to prohlášení, postupně se vysloví svými prohlášeními politické skupiny a na začátku samozřejmě bude prohlášení rady a komise. Eh, je snad někdo proti tomuto návrhu? Nikoho nevidím, kdo by se hlásil eh, s návrhem proti, proto budeme hlasovat. Kdo je pro návrhem, návrh, který předložila skupina zelených? Děkuji. Eh, kdo je proti, kdo se zdržel, tento návrh byl schválen. Takže, dámy a pánové, budeme mít eh, trošičku pozměněný eh, pořad jednání. Zítra v 15 hodin se to trošičku přesune. Přesunou se počátky jednotlivých rozprav, protože ta rozprava, kterou máme před sebou, bude trvat zhruba 45 minut a zhruba o tolik se posunou dále všechny další body. Tudíž není to žádná velká změna v našem jednacím pořadu co do času, který budeme mít zítra odpoledne a večer k dispozici. Tudíž tento bod sem zapracujeme a překládáme tím pádem eh, dobu na projednávání dalších bodů programu. Teď, co se týče středy a čtvrtku. Nikdo eh, se, žádná politická skupina se nepřihlásila s žádnými poznámkami a tím jsme poschválili jednací pořad a můžeme přistoupit k jeho prvnímu bodu. Je to eh, zpráva pana Kosy, mobilita a začlenění osob se zdravotním postižením. Dovolte mi, abych eh, požádal počkat se začátkem o dvě, tři minuty, protože pravděpodobně Dvě minuty, prosím. Protože naši Někteří kolegové odcházejí, takže musíme dvě minutky počkat. Sorry. Yeah, yeah. Um, madam, uh, madam, uh, madam Luling. Paní Luling. Pane předsedo, jde o pořad jednání na úterý je tam ústní otázka uvedena na pořadu jednání týkající se směrnice o materství. Já jsem velmi překvapena, protože jsme schválili zprávu v prvním čtení a běží spolurozhodování. A během spolurozhodování není možné radě klást otázky, kde jsou dokonce ústupky oproti zprávě, kterou jsme schválili. Já jsem toho názoru, že tato ústní otázka by neměla být na pořadu jednání, protože e, takto dávám najevo radě, že jsme vůbec nic nepochopili u Lisabonské smlouvy a u procesu spolurozhodování. Eh, děkuji vám, eh, paní Lulink, velice děkuji za tuto poznámku. A přesně to ověříme. Ověříme, jak je to s tím bodem. Eh, toto rozhodnutí bylo učiněno ve čtvrtek na zasedání